zboží dvojího užití. Nyní má slovo pan zpravodaj na čtyři minuty. Tak smykě, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nevyčerpám svou veškerou řečnickou dobu. Možná bych raději potom rád vystoupil na konci rozpravy a zareagoval na některé otázky, pokud nejste proti. Chtěl bych říct si toto. Má zpráva má eh, následující cíl. Jde o to, abychom naši legislativu přizpůsobili změnám, ke kterým došlo na základě nové smlouvy. Jedná se o relativně technickou otázku. Jde o to, abychom eh, urychlili postupy a komise jistě pochopila, že potřebujeme akty v přenesené pravomoci, abychom mohli zajistit to, že Evropský parlament nebude konfrontován s dlouhými seznamy, kde se budeme muset jednotlivě propracovávat veškerými položkami. Jde v zásadě o to, aby ty změny, které jsou navrhované, byly učiněny rychle, protože v opačném případě ty seznamy již nebudou aktuální a budou zohledňovat pouze změny do roku 2010 a další změny už se tam nebudou moci dostat na ty seznamy. Proto potřebujeme jednat velice rychle, aby veškeré změny, ke kterým došlo od roku 2010, respektive od roku 2011, mohly být zohledněny. Měli jsme celou řadu obtíží ve vývoru, eh, které jsme museli překonávat. Eh, Byly tam rozličné názory, které se ani tak netýkaly těch technických otázek a toho způsobu, jak chceme přistoupit k aktům eh, přenesené pravomoci, ale týkalo se to celé řady dalších otázek, se kterými jsme byli konfrontováni. Ze strany socialistů jsem to pochopil také tak, že e, by měly být předloženy jiné návrhy, tam šlo o transparentnost, kybernetickou bezpečnost a tak dále. Tyto otázky jsou samozřejmě velice relevantní, ale nechtěl bych se pouštět do toho rizika, že s tímto dokumentem e, vyjdeme příliš pozdě z hlediska změn které chtějí prosadit socialisté, eh, protože celý systém produktu se neustále mění a je důležité, aby komise předložila něco pro rok 2013. V podstatě nevidím žádné důvody pro změny, o které usiluje socialistická frakce. Jsou to technické otázky, ale později lze ještě vrátit se k řadě otázek, o kterých hovoří socialisté. To je tedy obsah mé zprávy. Děkuji mnohokrát a nyní si vyslechneme pana komisaře. Thank you, uh... Děkuji, pane předsedo. Ctění poslanci a poslankyně. Předmětný návrh se týká sportních eh, kontrol eh, produktů dvojího užití a zprostředkování jejich tranzitu. Čili tento návrh je celý o bezpečnosti. Má zajistit, aby byla Evropská unie bezpečnější tím, že se zabrání šíření zbraní hromadného ničení a vojenského zneužívání civilních objektů. A přitom máme samozřejmě splnit i naše mezinárodní závazky. Za druhé, návrh je také o naší prosperitě. Pomůže nastavit rovné podmínky vůči našim konkurentům a také zajistí, že naše exportní kontroly nebudou ohrožovat legitimní obchod v některých kritických oblastech našeho hospodářství. Myslím si, že cíle tohoto návrhu sdílí i velká většina tohoto parlamentu. Je nezbytné nastolit rovnováhu mezi silnou ochranou naší bezpečnosti a podporou našich obchodních zájmů. A za tímto účelem má komise mít delegovanou eh, pravomoc vytvářet takzvané seznamy kontrolovaných seznamů v rámci nařízení, eh, které upravuje právě systém zboží dvojího užití. Aktualizace by měly být eh, časté a pravidelné, abychom eh, splnili naše mezinárodní závazky. V, v současné době legislativní postup je příliš těžkopádný a není vhodný na tak častý a technický úkol. Nedávný příklad trvalo více než dva roky, než byly eh, aktualizovány společné kontroly a to bylo předmětem kritiky ze strany hospodářských aktérů, kteří nemohou obchodovat s některým zbožím, zatímco jejich konkurenti eh, mají v tomto naprostou svobodu, protože v jiných zemích už zmizely tyto produkty ze seznamu. A také by komise měla mít právo aktualizovat přílohu 2 systému, který umožňuje usnadněnou kontrolu některých, eh, některých druhů eh, zboží s nižším rizikem. A musíme pochopitelně zohledňovat rychle se měnící podmínky. Jde o naši bezpečnost. Takže jde o to, jak dlouho bychom měli vyžadovat zesílené kontroly v případech, když se situace, eh, bezpečnostní situace v určité zemi zhorší. V takovém případě je důležité reagovat včasně a proto se snažíme tento proces urychlit. Pane předsedo, cení poslanci a poslankyně, já jsem eh, vzal na vědomí různé pozměňovací návrhy a chci vám také připomenout eh, přeskum, který komise zahájila ve věci exportního režimu který rovněž souvisí, eh, když se diskutuje o některých věcech, které jsou mimo rozsah působnosti tohoto nařízení. Jak jsem již vysvětlil, smyslem tohoto návrhu je prostě zefektivnit daný postup a také revidovat ten kontrolní seznam, který se má týkat eh, zbraní hromadného ničení nebo zboží, které může být vojensky využito. Chceme tím zajistit vhodné prostředí eh, pro obchodníky a exportéry. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní má slovo pan Gaspari, EPP, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych navázat přesně tam, kde eh, skončil pan komisař de Gucht. Eh, musí být v našem společném zájmu, abychom účinně kontrolovali, když eh, nesprávné zboží opouští naše území, ale mělo by nám být jasno, o jasné, o čem jde v tomto nařízení. Jde o mm, zboží, které je přednostně civilního charakteru, například počítačové klávesnice, e, židle náhradní, e, díly e, pro automobily a tak dále. Já se domnívám, že hlavní spor, který máme, je otázka ex post nebo ex ante uvádění typu zboží. A tady eh, jde o to eh, vyjasnit si, co je obsaženo v návrhu nařízení. Hovoříme o tom, že vývozce, který se odvolává na toto nařízení, pokud je tam uvedena jeho země na seznamu a také typ zboží, pak eh, z moci zákona má právo sv svůj produkt vyvážet. A nyní se přeme o tom, zdali on v zásadě ze statistických důvodů musí tento typ zboží uvést před nebo po vývozu. Tady e, e, nejde vůbec o to, zdali může být e, ten produkt vyvezen nebo nikoli, protože když je produkt a země na seznamu, tak smí. Jde pouze o to, zdali našim podnikům v hospodářské soutěži Eh, takto eh, eh, vnutíme konkurenční nevýhodu. A prosím kolegy, aby o tom ještě popřemýšleli, protože meritum věci je, že potřebujeme rychleji kontrolovat a také rychleji reagovat a proto návrh komise podporují i to, co uvedl zpravodaj, že totiž seznamy by měly být komisí co nejrychleji upraveny tak, abychom již dále nemuseli tolerovat neúnosný stav minulosti. Děkuji. Děkuji Děkuji vám. A nyní má slovo pan eh, Leichtfried za socialisty a demokraty. Eh, pane komisaři, vážené dámy a pánové, vždy, když je na programu jednání zboží dvojího užití, pak eh, zvoní ukvapeně telefony na německé ministerstvu hospodářství a je zde snaha přesvědčit kolegy, aby nebyli pro kontroly před vývozem. Já se domnívám, že musíme jasně říci, o co se jde. Tady nejde o eh, židlek psacím stolům, jak uvedl eh, kolega. Jde o civilní zboží, z nichž ale eh, je vyráběn, jsou vyráběny zbraňové systémy, také o eh, nebezpečné chemikálie a software. A jak víme, software vyvážený z Evropy ještě zabíjel před rokem či dvěma lidi na Blízkém východě, protože byl užíván těmi, kteří se dopouštěli porušování lidských práv a kteří pronásledovali, mučili a částečně i zabíjeli bojovníky za lidská práva eh, vně Evropy. A proto zatraceně musí být možné diskutovat o tom, zdali by tyto vývozy neměly být povolovány předtím, protože jaký eh, byrokratický eh, nápor to způsobí, jestli tu notifikaci provedeme předtím nebo 30 dnů poté. To není víc byrokracie, je to více jistoty pro lidi, kteří trpí tím, že jsou tyto předměty a výrobky vyváženy a trpí tím, že někdo některé evropské podniky z toho vytřískají velký profit. Já myslím, že eh, je důležité, abychom se my jako Evropský parlament postarali o to, aby evropský průmysl vyvážel eh, produkty, ale aby také bylo důkladně kontrolováno, a to předtím. A proto my, sociální demokraté, máme velký zájem na tom, aby Ehm, se věci ubíraly tímto eh, směrem. Já rozumím komisi, rozumím i EPP. Chtějí, aby vše běželo rychle a bez problémů, hladce. Ale problémy, které tím eh, eh, vznikají, jsou, myslím, závažnější než pochybnosti, které právě byly vyjádřeny. Srdečně děkuji, pane předsedo. Děkuji. A jsme pod časovým tlakem, takže následuje paní Šáke. Na minutu a půl. Děkuji. Pane komisaři, kolegové, když je řeč o zboží dvojího užití, chci se zaměřit na technologie, které hrají stávě větší roli v životě občanů a které dávají občanům možnosti rozbít informační monopoly a dávají jim celou řadu různých kulturních, sociálních a dalších příležitostí k rozvoji. Technologie mají také dopady na lidská práva. Lidé v Egyptě, Tunisku, Iránu, Syrii, Číně Barmě a mnoha dalších zemích prostřednictvím smartphonů a přístupu k internetu eh, mohou využívat zpráv, jako je svoboda projevu, svoboda tisku, přístupu k informacím, svoboda schromažďování a mohou získat přístupy k dokumentům o zneužívání lidských práv. Ale ti, kdo se bojí, že ztratí kontrolu, nyní vrací úder. A to také prostřednictvím technologie. Vězení v celém světě jsou plní disidentů, žurnalistů, zastánců lidských práv, jejichž laptopy, mobilní eh, telefony a e-maily jsou uh, již nyní pozorovány, cenzorovány, sledovány. Toto není záležitost statistik, paní Gaspary, to je otázka života a smrti pro tyto osoby. A velmi často Eh, technologie represe mají určité označení. Made in Europe se na nich píše. A je důležité, abychom nevyváželi technologie, které se mohou potom zneužít k útoku na samotnou Evropu. Je důležitá rychlost. Musíme zastavit obchod s digitálními zbraněmi, zvýšit odpovědnost, nastavit rovnější podmínky a větší flexibilitu a aktualizaci, aby Evropská unie mohla hrát klíčovou roli v měnícím se světě. Děkuji. Most Keller Děkuji a nyní má slovo pan Keller. Děkuji. V rukou autoritativních režimů mohou být některé produkty tak nebezpečné jako tanky a samopaly. Když posíláme takový druh produktu do autoritativních režimů, eh, slouží to k potlačování tamních bojovníků za svobodu a byly to produkty Nokia, eh, které pomáhaly potlačovat protestující, kteří byli mlčeni a odsuzováni k smrti. A to je jenom příklad jeden za všechny k tomu přistupuje, že komise s katalogem opatření pro konkurenčně schopní odvětví, jak je to nazváno, eh, podporuje tyto pochybné produkty dvojího užití za cílem, jak se proklamuje, mít lepší synergii pro využití těchto výrobků, ale je třeba přece také zohlednit lidská práva a naše zájmy bezpečnostní, nelze je vyprodávat, takže podpo, podprosím vás, abyste podporovali naše návrhy a návrhy sociálních demokratů. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo v minutu. Uh, Děkuji vám. Tato otázka zboží dvojího užití se objevuje stále znovu a její význam je, že abychom něco mohli vyvést, něco, co je na seznamu zboží dvojího užití, potřebujeme ve Spojeném království povolení od Evropské unie, čili od komise. Evropská unie to uh, ospravedlňuje tvrzením, že seznam zboží dvojího užití brání tomu, aby se zbraně dostaly do rukou diktátorů. Vzhledem na to, že evropské podniky prodávaly plukovníku Kadáfímu zboží a zbraně až za 300 eh, milionů eur, tak toto tvrzení je v podstatě na jedné úrovni neplatné, na druhé úrovni pokrytecké. Abych to řekl jasně, smysl tohoto návrhu je dát více pravomocí komise, aby mohla říkat, jaké věci mohou být na seznamu. Spojené království je globálním obchodním národem. mě řekl, bylo řečeno, že minuta a půl. A tedy se mi zdá naprosto nepřijatelné, aby nevolení byrokrati měli právo regulovat britské exportéry a dokonce i vetovat některé zakázky. Thank you very much. Děkuji. A nyní má slovo pan Susta. Pane předsedo, e, já bych chtěl využít minutu pana Susty, je-li to možné, pan Susta by s tím souhlasil, on se pouze nemohl dostavit a rád by mi tu minutu ale přenechal. E, Během postupu Catch the Eye vám e, přidělím tu jednu minutu. Ale právě nyní bychom měli vyslechnout pana Kutaše. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská kontrola vývozu zboží dvojího užití je nesmírně důležitá k tomu, aby se zabránilo šíření těchto objektů za vojenským účelem. Na druhé straně musí existovat rovnováha mezi tímto cílem a konkurenceschopností v obchodu, technologiích k civilním účelům. A myšlenka zjednodušení současných postupů je dobrá ze strany komise. Tím by se zabránilo některým prodlevám v rozhodnutích. Tak, abychom překonali některé nerovnováhy v evropského obchodu. Ale musíme být samozřejmě opatření, opatrní, pokud jde o technologie, které mohou mít vliv na svobodu vyjadřování základní lidská práva, zvláště pokud jde o některé spravodajské sledovací technologie, a technologie, které se dají použít pro mo- mobilní telefony a počítačové sítě. Takže v tomto smyslu vnímám také pozměňovací návrhy i kolegu z GUE. Děkuji a nyní dostává slovo pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo podstatě jsem se chtěl přihlásit ještě jednou proto, protože jsem chtěl reagovat na to, co řekl pan Datmos, protože to bylo do jisté míry zajímavé, ale v podstatě nesprávné. Eh, v rámci toho nařízení o zboží dvojího užití nejde o to, že Evropa chce zabránit Velké Británii eh, ve vývozu. Jde o to, že bychom měli pro eh, všechny evropské vývozce vytvořit stejné šance. Znám velké Velkou Británii jako velmi korektní eh, a seriózně jednající eh, zemi, ale jsou i jiné země v Evropě, které se nedrží všeho, co je upraveno a nehledí přesně na to, co vyvážejí. A přesně takovéto nařízení vytváří stejné šance pro ty, kteří se drží předpisu. A Velká Británie takovou, Británie takovou zemí je. Takže vás chci požádat, nebuďte vždy ze zásady proti všemu, co Evropa dělá. E, e, jednání Evropy přináší Velké Británii mnohdy i e, výhody, právě jako nyní. Tak proto vás prosím, pane Dartmouthy, abyste si to uvědomil a podíval se přesně na to, oč se jedná. Děkuji a nyní má slovo pan Obermeier. Děkuji vám, pane předsedo. Produkty dvojího užití jsou zboží a technologie, které slouží jak civilním, tak vojenským účelům, jako jsou počítače, letecká technika a podobně. A když se exportuje takovéto zboží, je třeba zabránit vojenskému užití, ale na druhé straně je třeba dbát na to, aby se příliš neomezoval legální obchod. Poté, co technologické produkty se dnes stále dále rozvíjejí, je správné a důležité, reagovat rychle a flexibilně na úrovni Evropské unie, aby se vytvořily lepší podmínky pro Evropskou unii a měla tím eh, výhody v konkurenceschopnosti. Zásady je nezbytné účinné prosazování, ale to závisí na zásadních základních podmínkách. Za prvé, naprosto bezporuchová komunikace mezi členskými státy, účinná spolupráce mezi agenturami provádějícími kontrolu a za třetí ostré šance při nedodržování těchto předpisů. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Pan komisař Dekuch dostává slovo. Děkuji vám. Já to řeknu stručně. Chci jen ujistit Evropský parlament o tom, že jsme odhodláni poskytnout všechny relevantní dokumenty Evropskému parlamentu při přípravě delegovaných aktů, tak, abychom zajistili dostatečný dohled nad nimi v souladu s našimi institučními závazky. Za druhé, k tomu, co říkala paní Šáke, o softwaru a tak dále, aspoň by měla uznat, že Evropská unie přijala eh, rychlá opatření na to, aby se zabránilo vyvážení softwaru a dalšího zařízení, která mohou být použita na poškozování lidských práv, zvláště pokud jde o sankce proti Syrii a Iránu. Ale tento návrh, pane předsedo, poslanci a poslankyně, zejména o rychlosti toho ostranění věcí ze seznamu nebo naopak přidání dalšího zboží do seznamu a proto o to jsme žádali vaše povolení. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A konečné slovo má pan zpravodaj, pan Fjellner. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé, my souhlasíme v těch podstatných věcech Toto zboží dvojitého užití eh, mohou používat novináři, ale také eh, eh, pro vojenské účely a proto bychom měli mít tu nejsilnější legislativu světa, abychom to kontrolovali. Problém je, že ji už nemáme, protože v rámci Lisabonské eh, smlouvy jsou naše postupy změny takovéto legislativy příliš těžkopádné, ale když se mění svět, tak eh, musíme i my umět efektivně měnit legislativu a proto musíme co nejrychleji tuto legislativu schválit. Místo toho, abychom neustále eh, opakovali debatu a hovořili o změně celé legislativy nyní musíme skutečně aktualizovat e, tuto legislativu konkrétně, a to na základě návrhu komise. Každá věc má svůj čas a nyní je na čase schválit e, tuto konkrétní legislativu a e, neprejudikovat budoucí debaty o legislativě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za práci pana zpravodaje. Rozpravu jsme tímto ukončili. Je nám líto, pakliže jsme nemohli zohlednit, že se ještě ostatní přihlásili ke slovu. Byli jsme v časové tísni. Za 8 minut budeme pokračovat s hlasováním. 18 hodin začneme hlasovat.